Dear ladies and gentlemen, I can't... Dámy a pánové, prosím, posaďte se, abychom mohli začít eh, s oficiálním zasedáním výboru pro právní záležitosti. Velice srdečně dovolte, abych vás všechny přivítala, tedy nově zvolené členy z různých zemí a chtěla bych i přivítat eh, nové členy, kteří jsou noví v tomto výboru je to pro mě velké potěšení i pozdravit ostatní, tedy další pracovníky, spolupracovníky, poradce, tlumočníky a všem, kteří přispěli a budou přispívat ke zdárnému zasedání. Já budu hovořit anglicky. Já myslím, že to bude nejsrozumitelnější, protože to je vlastně první schůze, které já předsedám, proto poněvadž mm, já E, zde e, budu předsedat e, do doby, než bude zvolen nový předseda. A tímto prohlašuji zasedání za zahájené a teď toho budu hodně číst. To je nutné, abychom dodrželi procedurální pravidla, což je důležité eh, pro účely volby. Tady musíme se držet pečlivě jednacího řádu. Za prvé, připomínám členům, že účelem schůze je eh, vytvořit předsednictvo schůze, zvolit tedy předsedu a čtyři místopředsedy v souladu se hm, pravidlem 104 jednacího řádu. Členové musí mít sebou hlasovací karty, pokud ne, tak by měli požádat o náhradní hlasovací kartu teď. Takže ptám se, podívejte se, eh, jestli máte tyto karty. Možná je nebudeme potřebovat, ale pokud někdo si ji zapomněl, tak je zde možnost to nějak zorganizovat a to co nejrychleji, takže prosím, vyšlete signál, pokud se toto někomu přihodilo. Zdá se, že nikoliv a budu tedy pokračovat. Pořadí je za prvé zvolíme předsedu a poté místo předsedy. Jména náhradníků, mm, kteří se zúčastní volby, eh, jsou eh, tedy následující. Je to pan Jambask. Please forgive me if I don't... Angel Jambas, já se omlouvám za špatnou výslovnost. Vítejte, jakožto náhradník, který se zúčastní volby. Pokud by došlo k nějaké změně, tak politická frakce mě musí informovat před tím, než se zahájí hlasování. Nevidím nic takového, takže teď přistoupíme k hlavnímu bodu schůze, což je volba předsedy. A beru na vědomí kvórum jedna čtvrtina členů, což znamená sedm členů takže kvoru, kvorum usnášení schopnost byla dosažena, můžeme tedy pravoplatně volit a jaké máme nominace pro volbu předsedy. Kdo kandiduje? Mr. Světka, please. <laughs> Bardzo děkuji, paní převod. Děkuji paní předsedkyně. Je to pro mě velké potěšení a čest také vás zde pozdravit za největší politickou frakci, tedy EPP, a chci i já jménem frakce pozdravit nové kolegy ve výboru a jako vždy na začátku funkčního období. Doufáme, že v příštích pěti letech budeme dobře spolupracovat. Za EPP bych rád eh, předložil kandidaturu náš kolega z České republiky, pan eh, profesor Pavel Svoboda. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, pane Zjevko, eh, za to, že jste představil pana Svobodu, který kandiduje. A teď otázka. Pane Svobodo, souhlasíte s tímto jmenováním? Ano, souhlasím. Děkuji. Takže a máme další kandidáty, kteří se uchází o tuto funkci. Ne, nevidím nikoho dalšího, kdo by se ucházel o tuto funkci, takže přistoupíme k hlasování. A pan Svoboda může být volen i aklamací. to je nejrychlejší, nejefektivnější způsob, jak nyní zvolit našeho nového předsedu. Takže bych ráda eh, požádala všechny členy, kteří souhlasí, aby se stal předsedou, tak aby aklamací ho potvrdili. Pan Kavada chce slovo, prosím, pane Kavado. Mikrofon. Ano, e, já jenom bych chtěl k tomu říci, já jsem pro aklamaci, jenom jsem chtěl říci, že jsem pro postup, tedy pro volbu aklamací. To ráda slyším, že souhlasíte s postupem a jenom bych chtěl tedy, abychom e, zatleskali a tím vlastně vyjádřili to, že potvrzujeme pana, respektive volíme pana Svobodu do funkce předsedy. A takže je evidentní, že ane, ano, pane Svobodo, byl jste zvolen, blahopřeji a přeji vám eh, skutečně mimořádně úspěšné období ve funkci předsedy a nyní bych vás vyzvala, abyste přišel sem a pokračoval jste v řízení schůze výboru Jury. Ladies and gentlemen, uh, dear A pánové, milí kolegové, děkuji za důvěru a jsem si jist, že určitě společně strávíme zajímavou dobu nad zajímavými diskuzemi a že i eh, během té doby vzájemně se hodně od sebe eh, dozvíme, takže mm, budu Eh, budeme, byl jsem informován, že bychom měli jednat efektivně a rychle, takže proto budu hovořit anglicky, aby to bylo rychlejší. A pokud dovolíte, tak jenom bych rád tedy teď přistoupil k volbě prvního místo předsedy či místo předsedkyně výboru. A zde mohu uvést eh, jméno. Aha, toho jednoho náhradníka ne, ten už tu není. Dobře. Takže kvórum, čtvrtina členů, tedy sedm členů, mm, tedy kvórum bylo dosaženo, můžeme tedy eh, hlasovat. A takže jaké máme nominace na prvního místo předsedu? Kdo je nominován? Uh, sorry, I just wanted... Já se omlouvám, jenom vám chci říct následující věc. Již než jsme začali se zasedáním výboru Jury, tak se sešla pracovní skupina socialistů a demokratů a já jsem byla zvolená jakožto koordinátorka naší skupiny, naší frakce a mm, tudíž já e, se stahuji a již nechci kandidovat a e, i navrhuji paní Lidia Geringer, která e, se uchází a Mady e, Perez jakožto druhá místo předsedkyně za socialisty a demokraty. Thank you, thank you, madam. Děkuji za tuto informaci. Takže máme jednoho kandidáta na prvního místo předsedu, respektive kandidátku, paní Lidia Geringer. Dodenberg, pokud jsem to správně vyslovil. Ano, děkuji. A pokud se nemýlím, paní Geringer byla jmenována, nominována vaší frakcí. And uh, the, obviously the question is whether... Otázka je, zdali paní Geringer souhlasí s kandidaturou, ano. Děkuji. A vzhledem k tomu, že máme pouze jednoho kandidáta, tak si myslím, že můžeme pokračovat opět aklamací. Paní Geringer, mohla byste tedy přijít sem za předsednický stůl? Děkuji. A nyní pokračujeme s volbou druhého místo předsedy, respektive místo předsedkyně. My jsme usnášení schopní, ano, takže kdo se uchází o post druhého místo předsedy?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 já jsem čekal na někoho, kdo by představil mou kandidaturu. Jak to bylo odhlasováno. Ale protože to neudělal nikdo jiný, tak to tedy udělám sám. Omlouvám se za to. Už to nikdy neřeknu. Pane předsedo, já její představím, promiňte, představuji jej jako kandidáta eh, za ALDE a teď bych byl rád, kdyby šel a posadil se na místo, kterému náleží. Další kandidáti nejsou. Dobrá, takže máme jednoho kandidáta Jean-Marie Cavadu na místo druhého vicepředsedy. Teď se ji zeptám, zda souhlasí. <laughs> Já si myslím, že to je zcela samozřejmé, ale přeci. Ano, já teď se cítím lépe, když jsem tady byl takto veřejně oznámen kolegou. E, so... Dobrá, souhlasíte tedy? Teď tedy také budeme hlasovat pod prosím. Děkuji. A nyní vás poprosím, abyste prosím šel sem za předsednický stůl zaujmout své místo. Nyní přikročíme k volbě třetího místo předsedy. Máme nějakého kandidáta? Ano, pane předsedo, jménem skupiny EPP je mi potěšením představit našeho kandidáta a to je eh, velmi zkušený poslanec Axel Foss. Děkuji mnohokrát. Pane Fosy, souhlasíte s kandidaturou? Ano. Děkuji. Teď se znovu zeptám, zda je ještě nějaký jiný kandidát. Není tomu tak, takže zase můžeme hlasovat potleskem. Thank you very much and I would like to... Děkuji mnohokrát. Nyní zase vyzvu pana Fose, aby přišel za předsednický stůl. A konečně v neposlední řadě zvolíme čtvrtého místopředsedu. Madam Regner, kdo kandiduje? Eh, děkuji, jak už jsem říkala. Co by čt čtvrtého místopředsedu, co by čtvrtou místo předsedkyni bych ráda navrhla kolegyni Marie. Uh, thank you, thank you very much. Yes. Eh, děkuji. Steres. Eh, Ma, paní Delvol Steres souhlasí? Ano. Pan předseda se omlouvá za špatné eh, vyslovení jména. Každopádně kandidátka souhlasí. Máme ještě nějakého jiného kandidáta? Není tomu tak. Takže zase budeme hlasovat potleskem. Ještě vás požádám o to, abyste také zaujmula své místo za předsednickým stolkem. Vidíte, krásně se tady uvolnilo. Děkuji mnohokrát za toto rychlé hlasování. Ještě oznámím, že naše příští zasedání proběhne 10. července v 9 hodin. Všem vám mnohokrát děkuji a uzavírám zasedání.